jsme ke krátkému představení zprávy paní Bosud. Cesta k lepší regulaci jednotného trhu a slovo má paní zpravodajka na čtyři minuty. To je... Sorry. Um, tak... Děkuji, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Jsem velice ráda, že dnes konečně mohu představit tuto zprávu o lepší regulaci a vnitřním trhu. Ono to, ten celý proces trval velmi dlouho. A dnes můžeme alespoň říct si toto, že Evropa se nachází v neklidných vodách. Máme eurokrizi, uprchlickou krizi, Brexit, Grexit, minulý týden bylo referendum v Nizozemsku a čas na to, abychom měli v Evropě klapky na očích a jenom volali, že potřebujeme jako univerzální řešení více Evropy, tato doba už skončila. Když se mě lidé ptají, co může Evropa udělat proto, aby byla opět více v kontaktu s občany, tak že jasně říkám, že je e, na zodpovědnosti Evropy, aby prokázala svoji relevantnost. Aby prokázala, že má svoji hodnotu a když to udělám, tak to lidé také pochopí. Je tedy i na evropských institucí, aby se řídili tímto principem, který je realizován v principu subsidiarity a to v případech, kdy se rozhoduje o tom, zda je třeba vystoupit, něco udělat nebo ne, jak něco dělat, pokud je to zapotřebí jak zde legislativně působit a jak se postarat o to, aby legislativa, která byla přijata, byla aplikovatelná co nejsnažším způsobem. A to je také východisko této zprávy o lepší legislativně vnitřního trhu, což je jeden ze základních kamenů evropské spolupráce. Je důležité, aby legislativa, když už jednou přijata, byla také aplikována v členských státech a abychom napomáhali realizaci vnitřního trhu a také využili digitální vnitřní trh, tak zde musí instituce jednat rozhodně a s rozmyslem. Protože pokud tak nebudou činit, tak eh, zde může nastat nadměrná regulace snadné a efektivní aplikování legislativy a neustále evaluace, zda eh, legislativa naplňuje své cíle, to je oč tu běží. Zlepšení legislativy v oblasti vnitřního trhu neznamená zrušit legislativu, ale znamená, že zde potřebujeme mít konkurenční prostředí, které udrží v Evropě zaměstnanost a podniky. Interní, eh, vnitřní trh, který nebude Eh, omezovat výrobu inovace, ale stimulovat je. Musíme mít odvahu se ptát a eh, nemít žádná tabu. Tak budeme mít eh, silný, dynamický vnitřní trh, který bude dlouhodobě přispívat k prosperitě evropských občanů. A to byl také cíl mojí zprávy a doufám, že ji podpoříte zítra v průběhu hlasování. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Tím se dostáváme rovnou k postupu ke DI a nejprve má slovo paní Korace Field. Děkuji vám, pane předsedající Chtěla bych velice poděkovat paní zpravodajce za vynikající zprávu. Better Regulation je nejlepší cestovní mapa pro lepší jednotný trh. Není to jenom mm, o ochraně spotřebitelských zájmů, ale je to o transparentnosti, jednoduchosti a aplikovatelnosti ve skutečném hospodářství. Mm, je třeba, abychom měli dopady studiu, aby fungoval Solvit a také program Evropa všem občanům. Dialog se všemi aktéry je zásadní. Stejně tak jako zamezení dvojí práce nebo dvojího úsilí vyřešit stejnou věc. A proto je tak trochu zvláštní, že levice tady trvá na tom, že better regulation by měla být, pokraču, by měla být dále provozována, ale my potřebujeme posílení této agendy a nikoli v ideologické diskusy. A jak řekl správně pan místo předseda Tymrka musíme být velcí ve velkých věcech a malí v malých věcech. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám. A Nyní pan Tibor Sany. To... Děkuji vám mnohokrát za tuto možnost. Jste vystoupit, pane předsedo, jednotný trh je nesmírně důležitý. A ochrana spotřebitele je samozřejmě významným prvkem. Uh, E, spotřebitelé nejsou vždy správně informováni o svých právech, proto aby se jich mohli dožadovat. Proto je nezbytné jim poskytovat informace. Rámcový systém musí aktualizovat také informace o regulaci. I tato regulace musí dostat novým technologiím, inovacím, Máme například maďarskou inovaci, která pomáhá číst bar. Čárový kout. Dě, děkuji vám mnohokrát, děkuji. A nyní má slovo Vicky Ford. Jednotný trh eh, má usnadnit eh, podnikům a lidem obchodovat v 28 členských státech s půl miliardou spotřebitelů. Nemá dodávat další náklady, naopak je má snižovat a pomáhat našim ekonomikám, aby rostly, vytvářely pracovní místa a dosahovaly růstu. Proto eh, belgická kolegyně a další říká, že bychom měli přijímat regulaci pouze v případě, když to bude pomáhat našim společenstvím růst. Malé a střední podniky by měly mít menší zátěž a Národní parlament by měl mít silnější hlas a měl by být schopen použít červenou kartu, aby mohl zablokovat nechtěné zákony. Británie takovouto možnost nemá a je velmi dobré, že všichni kolegové chtějí podpořit tuto zprávu a doufám, že zítra na plenárním zasedání všichni budeme hlasovat pro. Děkuji Nikola Kaputo na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Jednotný trh je zásadním nástrojem pro obnovu růstu a zaměstnanosti. A když zde budeme mít správná pravidla, tak zde obnovíme kontext, který není dále konkurenceschopný pro naše podniky. A když zlepšíme regulaci, tak se tím posílí také důvěra spotřebitelů. Důležité je tedy přijmout na straně členských států prováděcí předpisy. Nestačí jen ty evropské předpisy. Kromě toho zde máme nedostatek ukazatelů, které měří efektivitu naší legislativy v různých oblastech jednotného trhu. U každého legislativního procesu já budu vždycky říkat, že je zde důležitý princip dodržování základních práv. To musí vést eh, k tomu, že budou splněny cíle transparentnosti, soudržnosti a jednotnosti. Milý pane Kaputo, já tady mám takovou malou červenou lampičku. Mám tady vepředu takovou malou červenou lampičku a ta se mi rozsvítí vždycky, když řečník hovoří tak rychle, že tlumočníci nestačí tlumočit. A tato červená lampička tedy tady svítila neustále, takže prosím pěkně, rada pro vás i pro ostatní. Hovořte tak, aby se to dalo tlumočit. A teď další řekniče Vašogo. Děkuji vám. Já mohu pouze souhlasit s touto zprávou, protože je třeba, aby se zlikvidovala nezbytná byrokracie. A je tady také veliká ctižádostivá práce a ctižádostivé cíle. Je tady uznání nezbytnosti lepších forem Eh, snadnější legislativy než vymýšlení nové, než stará bude přeskoumána. A eh, také jde o podpoření hospodářské soutěže a to může přispět k vytváření pracovních příležitostí je třeba eh, usilovat o nové platformy pro společnosti a digitální ekonomiky a zároveň bude možno zabezpečit dlouhodobý růst hospodářské unie pro blaho jejich občanů. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A jako poslední řečník Roza Tomašiš na minutu. Hvala lijepa jedinstveno tržište predstavlja najveću korist od europskih jednotni trh eh, je nejvýznamnějším prvkem v Evropské unii. Dnes eh, je zcela běžné, že spolu obchodujeme a investujeme v jednotlivých zemích. Eh, aby prosperita na jednotném trhu pokračovala, Měl by se jednotný trh rozšířit na všechny služby a měl by být také chránit před špatnými postupy a zneužíváním. Ovšem implementace zákonů někdy poškozuje malé a střední podniky, které zaměstnávají více než 80 pracujících v soukromém sektoru. Lepší regulace jednotného trhu která sníží administrativní zátěž a dá lepší příležitosti malým a středním podnikům, to musí být naše priorita. Děkuji. A nyní za komisi paní komisařka Jourová. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, jménem komise bych chtěla poděkovat výboru INTA a zvláště paní eh, zpravodajce Fan Bosset za její zprávu. Shodneme se na tom, že e, jednotný trh je opravdu základním kamenem v Evropě a v posledních desetiletích zajistil více pracovních míst a zvýšil růst. Musíme se dívat na celý cyklus politik. Loni komise předložila dvě hlavní iniciativy v této oblasti. Better Regulation Package a strategie v oblasti jednotného trhu. Loni v květnu jsme navrhli balíček pro lepší legislativy, který pokrývá celý ten cyklus od konzultací, analýz dopadů přes schvalování, eh, implementaci a evaluaci legislativy. Tento balíček nám pomůže zajistit to, že evropská legislativa se bude věnovat těm skutečným problémům občanů a podniků. Nyní by se tedy měla legislativa přijímat na základě lepších eh, dokladů a analýz dopadů eh, v lepší souvislosti s eh, reálným světem a díky tomu zvýšíme důvěru evropských občanů. Hmm. Nedávno byla dojednaná interinstitucionální dohoda mezi parlamentem, komisí a radou takže zde nyní máme posílený eh, eh, rámec podporující lepší legislativu. Po formálním eh, schválení bude na parlamentu a radě ve spolupráci s komisí zajistit rychlou jasnou implementaci. Měli bychom tady působit více v praxi pro naše občany a podniky než v teorii. Program REFIT zde může mít jako jeden z příkladů, už jsme o něm diskutovali. A také tento přístup bude znamenat zjednodušení stávající legislativy a snižování zbytečné administrativní zátěže, zvláště pro mikropodniky a malé a střední podniky. A tyto kroky učiníme, aniž bychom jakkoliv oslabovali naše významné sociální cíle a cíle v oblasti životního prostředí. Další významná iniciativa z loňského roku je strategie jednotného trhu, přijatá v říjnu. Ta má tři hlavní cíle. Vytváření nových příležitostí pro občany a podniky, eh, podpora a rozvoj modernizace inovace, kterou Evropa potřebuje a hlavně zajištění praktické plnění. V některých oblastech musíme mít nové iniciativy, například eh, v klíčových eh, oblastech služeb, takzvaný pas služeb, potom ochrana spotřebitelů, aby nebyli diskriminováni na základě své národnosti nebo místa podniku, anebo různá vzájemná uznávání. Musíme se postarat o účinnou aplikaci stávající legislativy. Musíme eh, utvářet legislativu lepším způsobem a vyhodnocovat eh, věci, které nefungují a napravovat je. Musíme se také postarat o to, aby stávající pravidla byla náležitě aplikována v členských státech a e, inteligentním způsobem e, tato pravidla e, vymáhat. Například budeme propagovat posílené eh, partnerství s členskými státy, implementační plány nové legislativy a každoroční dialogy s jednotlivými členskými státy o plnění pravidel. Dámy a pánové, vážení poslanci, máme stejné cíle, stejný eh, obecný pohled na to, čeho bychom chtěli dosáhnout. Chceme zlepšit legislativu v oblasti jednotného trhu a, a eh, proto bychom měli spolupracovat všechny tři instituce společně na dosažení našich cílů. Děkuji vám, paní komisařko.